ledna 2015. Paní se nastupuje na místo paní Neitz Utenbruck a paní Bosoit na místo pana eh, Ide. Podle eh, článku 7 odstavec 1 k eh, přímým, o přímých volbách v Evropském parlamentu, stejně tak jako podle jednacího řádu, parlament schvaluje zvolení obou dám z účinnosti k danému datu. Já vítám obě kolegyně a připomínám, že